Vážení kolegové, doporučuji, abychom zahájili naše jednání. Už máme 10 minut spoždění, za což se omlouvám. Pořad jednání, návrh pořadu jednání byl rozdán, nedostala jsem žádné návrhy na změny, považuji jej tedy za přijatý. Pokud jde o sdělení předsedy, mám čtyři. Mm, za prvé, pokud eh, vezmete na vědomí, pokud víte, že je konference o zaměstnávání eh, mladých, která se konala předevčírem v Paříži a Evropský parlament tam byl zastoupen před eh, cedou Martinem Šulcem který si také přál, abych jej doprovázela. To znamená předsedkyně výboru pro eh, eh, městnanost a sociální věci byla také přítomna na této konferenci. Byl, šlo v podstatě o setkání ministrů zaměstnanosti a práce. Eh, během jednání se mohla také sama vystoupit a Během jednání jsem také hovořila o stavu našich prací, také o určitých obavách, které se objevují například v souvislosti se zaměstnaností mladých, protože to je problém, který nelze jenom vyřešit tím, že budeme apelovat na výraznější mobilitu mladých. Je důležité, aby toto probíhalo dobrovolně. A podstatné je, abychom zajistili program záruk pro mladé, Eh, aby toto přineslo úspěch. Důležité je, abychom se dělili o případy dobré praxe, to znamená, že sociální partneři a zástupci občanské společnosti připraví podobné programy. Také jsem poukázala na to, že kromě této iniciativy pro zaměstnanost mladých existují také systémy, které mohou pomoci zaměstnávat eh, mladé lidi a podporovat jejich samostatnou výdělečnou činnost. Přesně toto zakládání malých podniků by mělo být podporováno eh, například i pomocí finanční a zároveň eh, program mikroúvěrů je něco, co je velice pozitivní právě pro uh, Eh, mladé lidi, kteří chtějí založit vlastní firmu. Také jsem zmínila další body. Především jsem eh, potrhla eh, skutečnost, že existuje, by měla existovat výraznější divergence a prohlubí se rozdíly mezi zónou euro a oblastí mimo eurozónu. A také jsem apelovala na ministry, aby zdůraznili určitou mobilizaci vládních kruhů, aby každý připravil svůj pracovní program. A víte, že eh, pro účinnost a efektivnost takového programu je nezbytné, aby EU přijala víceletý finanční rámec, aby také přijala nařízení o Evropském sociálním fondu a také je nezbytné, aby i členské státy předložily své pracovní programy. A bohužel v tuto chvíli pouhých šest zemí předložilo svůj národní program a těchto šest zemí jsou Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Slovensko. A tak jsem eh, řekla sama, že to je skutečně nedostatečné důležité je, aby se každý stát mobilizoval a připravil svůj program. E, například e, v Řecku jsme se setkali s ministrem e, zaměstnanosti. On byl šokován, když jsme se zeptali, zda již předložil pracovní plán pro program zaměstnávání mladých. A on mi řekl, my máme v Řecku tolik starostí, že nemáme e, čas na to myslet, co se děje na nějakém jednání v Paříži. E, nicméně na tomto samitu se setkalo 24 e, hlav států a vlád, a vystoupil předseda Evropského parlamentu, který zdůraznil význam priority mladých, zaměstnávání mladých, s tím, že zdůraznil především určitou nutnost mobilizace v tom smyslu, že naši rodiče patřili ke generaci, která se hodně snažila, ale uh, snaha, která od nich byla požadována, vycházela ve, ze jména budoucnosti. Měli se snažit ve jménu budoucnosti, aby rekonstruovali zemi pro své děti. Druhá generace se pak také musela snažit, ale ti se museli snažit proto, aby zachránili banky. A také eh, jasně řekl, že pokud řeknete, že mají mobilizovat rodiče, aby zachránili pracovní místa pro vlastní děti, tak je to možná lepší, akceptovanější, než eh, aby zachraňovali pouze banky. A důležité je, že se předsedy ptali také na to, co může Evropský parlament dělat při schvalování víceletého finančního rámce a on mohl pouze ujistit, aby, že situace nezůstane zablokovanou a 20. listopadu během našeho plenárního zasedání ve Štrasburku se bude hlasovat. Proběhla také rozprava mezi hlavami států a já bych v této souvislosti chtěla zmínit eh, vyjádření Kolety, Italy, který zmínil také budoucí konferenci, která proběhne v Dubnu a tam bude zastoupena také Evropská komise, protože na počátku dubna uspořádá konferenci eh, těch států, které již zavedly záruku pro mladé a před eh, předseda vlády v Římě uspořádá Eh, takovouto konferenci. A ještě chci zdůraznit, že to bude jakýsi jasný signál před volbami do Evropského parlamentu a cílem bude tedy mobilizovat tyto programy pro mladé. Jak v Berlíně bylo rozhodnuto o principu, v Paříži byly připraveny prostředky a v Římě na dalším setkání proběhne první výměna názoru o tom, co se už skutečně podařilo mezi vystoupeními se mě zaujalo vystoupení z Finska, kde nám popsali mechanismus a soubor nástrojů, který připravili eh, a opatření, které již provedli. Druhé téma, které tam bylo projednáváno, se týkalo eh, směrnice o vysílání pracovníků kde pro, eh, vystoupil belgický předseda vlády Elio de Rupo který také zdůraznil, eh, závažnost problematiky nezaměstnanosti mladých, dumpingových cen, vůbec pracovních podmínek a významu pracovních podmínek pro mladé lidi a eh, to v souvislosti s vysíláním pracovníků také eh, apeloval na komisi, aby jednala vystoupil předseda Barroso, který zdůraznil, že se bude snažit nalézt dohodu na příští radě EPSCO. A předseda eh, Herman van Rompuy uzavřel jednání a zdůraznil, že pokud Rada EPSCO nedojde ke shodě, eh, o problematice se bude nicméně jednat na Evropském summitu. Na závěr bych asi řekla tolik. Za prvé, musíme rozlišovat, co patří do eh, komunitárních kompetencí, kde bychom měli hledat mezivládní přístup, protože jsou také iniciativy členských států, které probíhají. Nicméně eh, získala jsem ze summitu dojem, že právě tato problematika získává dobrou dynamiku, protože je to téma, které členské státy zajímá je, a mělo by spadat do kompetencí členských států. Proto eh, jak komise, tak Herman van, eh, Herman van Rompuy z, z, z, tomto smyslu vystoupili velmi aktivně. Náš eh, prezident François Hollande také zmínil, eh, že je důležité, aby takový realizační program vznikl co nejdříve v každém státě, eh, aby bylo možné lépe integrovat mladé lidi na trh práce, aby byli aktivně zapojeni sociální partneři a také, aby Eh, se zdůrazňovala kvalita pracovních míst. Já si myslím, že tedy jsem vás takto eh, informovala, považuji to za užitečné. Druhé sdělení, které pro vás mám, se týká toho, že během našeho příštího zasedání 25. a 26. konkrétně 26. listopadu odpoledne eh, bylo jednání zrušeno, respektive bude zrušeno. To znamená, že vy se eh, tím pádem eh, můžete věnovat dalším činnostem. Třetí sdělení, které se týká nevyužitého tlumočení. Situace od doby, kdy se zavedlo toto sledování, tak situace využívání tlumočení se výrazně zlepšila, za to vám chci poděkovat. Je to tedy již dobře zavedena praxe, že naše jednání se vysílá web streamingem na internetu. Eh, to je tolik od mých sdělení. A eh, třetí bod schválení zápisu ze schůze konané 18. září. Zápis byl rozdán, nebyly námitky, proto jej považuji za přijatý. Um, Est-ce que mm, Monsieur Darden voit un... Jestli pak by panu Dardenovi nevadilo, kdybychom probrali jeho bod po hlasování, abychom se vešli do časového harmonogramu. Nevadí vám to, děkuji. To znamená, že přejdeme rovnou k bodu 6. Dám slovo Alejandru Serkásovi, který nám pohovoří o výsledcích výměny názorů věnované a o diskusích s radou o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Pan zpravodaj má slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se nyní dostali do poslední eh, fáze eh, v jedné z nejdůležitějších oblastí této legislativy. Chtěl bych vám eh, připomenout, že iniciativa a všechny zásluhy patří našemu kolegovi Sergiu Koferatimu a také chci poděkovat své asistentce Klaře Martinez, která nám pomohla s prací a s tou snahou, která trvala celé tři roky při jednání s radou a komisí Eh, proběhla celá řada eh, trialogů, které skončily v říjnu eh, úplnou schodou Rady a parlamentu se souhlasem komise. Tuto dohodu potvrdil i Koreper. Re repetimos, ¿eh? como en las películas. Le decía que este es el final de un... Já to tedy zopakuji. Eh, říkal jsem, že šlo o poslední fázi dlouhodobé práce našeho výboru, která skončila úspěšně. A na začátek bych chtěl říci, že eh, tím, kdo si zaslouží potlesk, je pan Sergio Coferati který na tom pracoval již hodně dlouho. A také moje sekretářka Klara eh, eh, Martinez. A my jsme vlastně pouze organizovali ten, to poslední setkání, které se konalo před měsícem a tam jsme dosáhli úplné schody mezi radou a parlamentem. Eh, Sergio byl zpravodaj a já jsem pořádal tu schůzi společně s ním. Uh, a pouze jsme doladili společně s radou některé poslední body. E, potom to bylo ratifikováno schůzí Koreperu 29. září 29. října a doufám, že parlament se vysloví pro a e, schválí e, tento dokument, protože můžu bez přehánění říci, že se nám podařilo pokrýt eh, a splnit všechny cíle, které jsme si v našem výboru vytkli. Máme tu úplnou konvergenci podle článku 50 a potom zvláště u různých, a článku 16 a různých úvodních ustanovení a to všechno eh, spadá do rozdělení práce mezi naší, náš výbor a komisi. A my jsme se hlavně zasazovali o e, rovné zacházení e, v oblasti práce a e, sociálního zajištění, aby nebylo možné, že sezónní dělníci budou mít horší podmínci než domácí dělníky, dělníci protože filozofií našeho výboru je, že při všech příležitostech musí být e, zacházení se sezónními dělníky stejné jako s domácími dělníky, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu nebo e, vykořišťování nebo nějakým pocitům rasismu, xenofobie e, a tak dále. Toto téma jsme tedy úplně pokryli, pokud jde o pracovní podmínky, kolektivní smlouvy a všechny aspekty sociálního zabezpečení. Pouze jsme udělali tři drobné ústupky radě, které byly e, rozumné a dovolili jsme, aby e, členské státy měly výjimku, e, pokud jde o rovné podmínky při vyplácení dávek v nezaměstnanosti a přístup ke vzdělání, což nepatří do kategorie profesionální kvalifikace. Sezónní dělníci mají pouze velice krátké kontrakty na krátkou dobu takže většinou eh, se jich dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky netýkají. Myslím si, že to souviselo spíš s určitou posedlosti některých členských států eh, ze strachu, že by mohli platit více na rodinných eh, dávkách. Ale Jinak jsme se zasazovali o princip rovného zacházení ve všech aspektech sociálního zabezpečení. Takže si myslím, že naše oblast působnosti byla zcela pokryta tím, co schválil Koreper a můžeme hlasovat bez jakýchkoliv obav o to, zda jsou naše cíle e, naplněny. Myslím si, že velice schválení této směrnice bude velkým přínosem, protože ta je e, odloučena od jiné směrnice, která také dospívá do poslední fáze. E, existuje tu riziko, že budeme mít problémy s jinými e, tématy, které stíží i e, práci na této směrnici. Takže jsou tu určité neschody v parlamentu, říkal pan předseda, ale alespoň e, problémy e, sezónních dělníků se dají řešit na e, evropské úrovni aby lidé na tento krátkodobý kontrakt se dočkali rovného a férového zacházení. Takových dělníků jsou tisíce, jsou to evropští občané i občané jiných zemí a ti se dočkají zacházení důstojného v té zemi, do které přicházejí hlásit. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit, paní Sajer? Nás i puis... Alors, uh, ah. Výborně, budeme. Paní Sajer? Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla poděkovat eh, panu Koferatimu i panu Serkasovi za jejich eh, dobrou práci a také za aktuální informace o vyjednávání s radou a o trialozích je vždycky e, dobré, když máme pocit, že jsme do toho všichni zapojení, že máme neustále aktuální informace, takže děkuji vám za ně. E, mám poměrně radost z toho výsledku, protože, jak říkal pan Serkas, tak my přijímáme e, rovné zacházení v oblasti sociální bezpečnosti, které se týká jejich práce a za to eh, nezohledňujeme jiné aspekty sociálního zabezpečení, eh, jako je vzdělávací systém, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky, protože eh, zejména v zemích, kde je systém sociálního zabezpečení založen na bydlišti, tak toto rozšíření rovného zacházení by bylo poměrně problematické. Takže si myslím, že tento výsledek je pro nás všechny přijatelný. My eh, nyní s tímto výsledkem se vyhneme situaci, kdy občan třetí země bude mít příznivější pozici než eh, občan Evropské unie, eh, který pracuje v, přeshraničně v jiné zemi. I to je důležité, abychom udrželi tento stav, tuto zásadu. Že bychom neměli mít příznivější podmínky pro občany třetích zemí než pro občany EU. Takže ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Vím, že v některých zemích eh, mohou být určité procedury, které jsou eh, dnes méně byrokratické, ale ta přidaná hodnota eh, toho, o co usilujeme, eh, je podle mě velká, přestože někteří kolegové o tom možná pochybují. Každopádně je dobré, že tu máme určité eh, minimální požadavky a pokud jsou v některých zemích eh, ještě příznivější podmínky pro sezónní pracovníky, tak samozřejmě je možné je udržet tak, jak jsou tam nastaveny. A to i po tedy prosazení této směrnice. Takže ještě jednou děkuji za eh, dobrou spolupráci a děkuji i ostatním stínovým zpravodajům. Merci beaucoup, Jean-Luc Děkuji, Jean-Luc yes. Eh, jenom velmi stručně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A musím říci, že je to dobrá dohoda, vyvážená dohoda, blahopřeji a děkuji. Eh, ano, je to velká efektivita. Paní Zubětka? Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Já... Děkuji, paní předsedkyně. E, já zastávám poněkud jiný názor na tuto směrnici. E, já ji chápu jako směrnici, ale ta naopak nepovede k rovnému zacházení k sezónními dělníky e, z Evropské unie a mimo Evropskou unii. Podle mého názoru článek 12, kde zajišťujeme eh, kompenzaci, tak eh, nevíme, jaká kompenzace to bude, na základě jakých principů bude poskytována a eh, jak velké to budou peníze. Takže to povede k tomu, že sezónní dělníci z EU e jsou na tom hůře než dělníci ze třetích zemí, protože nedostanou takovou tu kompenzaci. Dále v odstavci 14 je sporný bod, protože tady Tady se navrhuje poskytovat eh, povinné a adekvátní ubytování. Ve směrnici o eh, interních eh, sezónních pracovnicích z Evropské unie takové ustanovení není. Takže to je nerovnováha mezi zacházením s externími a interními sezónními pracovníky. A podle mého názoru takové administrativní povinnosti, které se tu navrhují, budou eh, administrativní zátěží a budou mít strašlivé následky pro mobilitu a eh, plynulý pohyb dělníků mezi EU a zeměmi mimo EU. Takže já mám problémy s, touto, s tímto ustanovením a budu hlasovat proti. Um, merci. Děkuji a dám slovo Lambert a připomenu paní Jatlovické, že články, které zmiňovala, to jsou články, Eh, které nespadají do kompetence našeho výboru, protože je tam sdílená pravomoc výborem Libe. Tolik tedy eh, k tomu je důležité se také obrátit na výbor eh, Libe, jeho zpravodaje, pana Moraese, pana Sertase, ale nyní Jean Lambert. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem chtěla také sdělit, že souhlasíme s vyjednávaným výsledkem této iniciativy, ale chci zmínit to, zda má být rovné zacházení nebo ne. Uvědomme si, že státní příslušníci EU mají také určité možnosti z hlediska změny uh, zaměstnavatele také záležitosti, na, které se nevztahují na zaměstnance z třetích zemí, ale zmíněné články, také jak řekla paní předsedkyně, co se týká sankcí proti zaměstnavatelů a zam, a poskytnutí bydlení eh, spadají do výboru LIBE a především z hlediska transpozice v jednotlivých státech. A musíme to asi také zmínit představitelům národních parlamentů, že pokud chceme dělat něco pozitivního v rovném zacházení, mělo by to být tedy vzato v úvahu také, protože rovnost zaměstnávání by měla platit obecně. Děkuji vám. Děkuji, říká paní předsedkyně, pan zpravodaj. Sí, solo agradecer, ya lo hice antes someramente, pero... Já bych chtěl eh, poděkovat když jsem teď vyslechl své kolegy, tak bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za jejich práci. Práce byla skutečně velice produktivní, velice příjemná, úzce jsme spolupracovali, vzájemně jsme se vyslyšeli, pro mě to byla velice příjemná zkušenost. A paní Jažlověcka, tam tomu mohu říci, kteří mají ten problém, tak si myslím, že to vůbec nespadalo do naší příslušnosti. To tedy znamená, že to musíte předložit možná v jiném výboru. Ale tuto práci jsme také eh, prováděli v plném souladu s EVP v výboru LIBE Chtěli jsme dosáhnout pokud možno rozsáhlé schody. Samozřejmě při takovém vyjednávání nikdo nemůže své stanovisko prosadit na 100%, ale nikdo také není na 100% se svým názorem odmítnut. Já si myslím, že jsme tady udělali pár kompromisů, ale konečný výsledek je velice uspokojivý. Já si myslím, že je to pokrok, který odblokoval tuto situaci a proto bych chtěl pan Jažověckou poprosit, aby se k nám připojila a přistoupila k tomu velkému konzensu. Tím jsme ukončili te, tuto část pořadu jednání. Čeká nás další část hlasování. Omlouvám se za sklus oproti plánu. A k bodu 7 budeme hlasovat eh, o návrhu eh, nařízení týkajícího se fondu přizpůsobení se globalizaci eh, mm, a ve svaz Dánsko. Budeme hlasovat elektronicky, zahajují hlasování. Tout le monde a pu voter? No. Všichni hlasovali? Všichni mají hlasovací zařízení? Takže končím hlasování. 29 pro, 1 eh, proti, nikdo se nezdržel. Stanovisko je přijato. Další stanovisko, které se týká opět využití prostředků Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci na žádost Nokia ve Finsku. Hlasujeme. Zahajují hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 29 pro, 3, 1, Den se zdržel a přijato opět. Bod 9. Další využití prostředků z Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci. Žádost podniku First Solar předložená Německem. Hlasujeme o návrhu. Všichni hlasovali. 28 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Přijato. A dostáváme se k bodu 10. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Alejandro Serkas nás právě seznámil výsledcích vědnávání a budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, říká předsedkyně, jeden proti, 28 pro, jeden proti, jeden se zdržel, přijato a blahopřejeme našemu zpravodaji. A nyní se dostáváme k bodu 11, který se týká návrhu doporučení kolegyně Ines Cuber. Týká se to oprávnění členských států ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011, tedy úmluva 189 MOP. Budeme hlasovat o celém zprávě elektronicky zahajuji. Všichni mohli hlasovat, končím hlasování. 28 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Budeme hlasovat o celém legislativním návrhu. Zahajuji hlasování. Všichni mohli hlasovat, končím hlasování. 27 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme naší zpravodajce. A nyní se dostáváme k bodu 12. Opět se týká úmluvy MOP a je to e, zpravodajka Jutta Steinruck, konkrétně úmluva 170. Zmocnění členských států v zájmu ratifikovali úmluvu Organizace práce o bezpečnosti při používání chemických látek při práci. Budeme hlasovat o celé zprávě elektronicky zahajuji. Všichni mohli hlasovat. 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. A nyní celý legislativní návrh zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Blahopřejeme naší zpravodajce. A nyní jsme skončili část hlasování a mohu dát slovo eh, k bodu 13, říká předsedkyně, omlouvám se. Nyní se dostáváme k bodu Frederika Dardena k, tedy k bodu 4 a 5 našeho pořadu jednání, eh, který se týká eh, balíčku železnic. Eh, máme tedy dva texty. První se týká změny nařízení 1370 2007 otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a změny směrnice 2012-34 EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud je otevření trhu vnitrostátních služeb přepravě cestujících po železnici a zprávu řízení železniční infrastruktury, Pane zpravodaji, máte slovo a můžete nám eh, také přednést návrhy, eh, pozměňovací návrhy a kompromisní návrhy. Prosím, děkuji vám, paní předsedkyně, budu relativně stručný. Ehm, konkrétně chci připomenout, že eh, v přístupu k návrhu zprávy byly podány také pozměňovací návrhy. Mohu říci, že se často směrovaly směrem k liberalizaci e, a také k oddělení infrastruktury, e, tak aby se zlepšila kvalita, dostupnost a bezpečnost cestujících a konkrétně, aby byli také chráněni pracovníci na železnicích a konkrétně Jenom stručně, tedy k připomenutí filozofie. V zájmu globální konvergence s kolegy z EPP tam byla řada pozměňovacích návrhů od zelených. Já jsem na základě jejich studia také navrhl několik kompromisů, konkrétně je šest eh, pozměňovacích návrhů a zhruba takových 15 se týkalo um, nařízení. Kontakty, které jsem mohl navázat se skupinou Aldea, eh, se týkaly také filozofie, která je trošku jiná než to, co jsem zmínil právě před chvílí. A myslím si, že stínoví zpravodajové k tomu také budou mít co říct. A konkrétně tam byla žádost ze strany zelených, aby se některé věci zpřesnily, upravily a aby bylo možné eh, dojít k závěrečnému kompromisu. Kdo se tedy hlásí k tomu? Pan Bach? Bach? A pak, eh, George Bach. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu velice stručný všeobecné zavádění a prohlášení, které se týká liberalizace železnic, který tedy sdílí pan Frederik Daden, to sdílím též a mohu mu blahopřát k jeho zprávě. Jedná se vlastně o dvě zprávy a také kompromisy, eh, které tady navrhuje. S těmi souhlasím já si myslím, že jeden kompromis H už odpadá, M je pro mě v pořádku, je pod, absolutně podporujeme a vlastně tady neexistují žádné velké problémy, které by se týkaly zaměstnanců a zájmu zaměstnanců v, trek, v sektoru železniční dopravy. Děkuji. Parfait. Euh... Výborně, Filbeňo. A pak Thomas Mann. Donc puis... Ne, pak paní Šretr. Filbeňo. He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the microphone with him too, but... Uh, Můj soused si zjevně odnesl svůj mikrofon sebou. Eh, já to zastupuji eh, svého kolegu, ale já jsem tedy také pracoval na, eh, tom, na tomto balíčku spolu s výborem pro dopravu. My jsme, dosa, my jsme dostali od pana Datna určité kompromisy, ale myslíme si, že by se ještě mělo konat schůze stínových zpravodajů, protože e, v těch kompromisech nebyly zohledněny e, některé pozměňovací návrhy a e, my nemůžeme všechny z nich podpořit. Některé ano, ale ne všechny. Zejména pokud jde o tu směrnici, tak máme tu veliké problémy. A kompromisy B, E, F, G, A, K, M a N a konec kompromisu P nemůžeme podpořit. E, pokud jde o to řízení, tak si myslím, že ty kompromisy jdou naprosto opačným směrem, e, než e, si myslíme, že by měly jít. Proto je nemůžeme podpořit. Potom obecně Litujeme toho, že kompromisy jsou také e, v rozporu s tím směrem, kterým se Evropa řídí už několik desetiletí a jak to také navrhuje komise a e, jaká je linie výboru e, TRAN řízení založené na separaci nemůže vést k pozitivním tržním výsledkům obecně. A ani pro zaměstnavatele a zaměstnance v železničním sektoru. Podle zkušeností ze Spojeného království a Švédska, což jsou dva členské státy, které jdou tímto směrem a mají své vlastní železniční dopravce, ty to dopravují. E, to jsou e, ty, právě ty dvě země, kde došlo ke zvýšení nezaměstnanosti v železničním sektoru takže eh, obrana statu quo by byla katastrofální pro železniční trh. Eh, pasažéři a eh, ekonomika nakonec se stanou oběťmi tohoto přístupu. Děkuji. a pak dám slovo komisi. Já, Ráda bych chtěla reagovat jednotlivě na jednotlivé spisy. Jednak se jedná o směrnici, Tady jsme prosili o to, aby v případě kompromisu D to nebylo schrnuto jako kompromisní návrh, ale aby to byly dva pozměňovací návrhy protože skutečně to není kompromis, jenom jsou ty návrhy pozměňovací napsány pod sebe. Já bych tedy chtěla, aby se s tím souhlasilo jako s pozměňovacími návrhy, kterých se to ale nebude týkat, to my si myslíme jako sekretariát, protože dodatek k tomuto článku je normální dodatek, s nímž můžeme takto hlasovat a pokud je pozměňovací návrh změnou, jak jsem to tedy pochopila, tak zpravodaj s naším pozměňovacím návrhem souhlasí. Bohužel eh, jsme eh, hlas, zatím nedostali žádnou reakci od zpravodaje na to, aby se hlasovalo o dodatku jako dodatku. Druhý bod se týká nařízení a pokud jde o nařízení, tak bychom tady měli několik návrhů. jako na, jak by naše pozměňovací návrhy se mohly lépe zakomponovat do kompromisu, protože v návrzích textu, které jsme viděli od zpravodaje, není zřetelně zmíněno. Eh, co se tedy týká našich pozměňovacích návrhů, především se to týká B. Tady jsme udělali také návrh anulovací a zatím nemáme žádnou reakci od zpravodaje. Pokud jde o kompromis G, tak jsme tady měli jeden bod, který nemůžeme podpořit. Týká se to počátku toho bodu, tam bychom rádi měli originál a pan zpravodaj řekl, že se na nás ještě obrátí. Zatím tomu tak nebylo, takže zatím nevím, jaké je jeho stanovisko ohledně našeho návrhu. Na změnu máme jenom reakci kolegy Bacha, který s těmi našimi návrhy souhlasit může, alespoň tak takto to řekl. Takže já jsem teď napjata, co tomu řekne zpravodaj. Pour la commission, Madame Za komisi, paní Prud, prosím, chcete pohovořit? Yes, thank you very much for giving me the floor. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Na základě úspěšných zkušeností v celé řadě členských států se komise rozhodla pro progresivní, vyrovnaný eh, přístup eh, pro otevření železničního trhu konkurenci. Chtěla bych připomenout, že eh, návrh komise předpokládá eh, zachování výjimek členských států při plnění zakázek veřejné služby aby tu nedošlo ke sklízení ovoce těmi silnými regulátory, aby členské státy zajišťovaly ustanovení o dobrém výcviku eh, operátorů železnic a zaměstnanců a také eh, veřejné zakázky přinesou eh, značné úspory a flexibilitu, pokud jde o strukturu řízení. Sociální následky e, tohoto e, návrhu jsou zjevně tématem tohoto výboru a zpravodaj e, vylepšuje návrh komise směrnice 2000 34 ohledně spolupráce mezi správci infrastruktury a provozovateli. To jsou pozměňovací návrhy 1 a 15. Pak to máme sociální dialog a kolektivní smlouvy, což jsou pozměňovací návrhy 4 a 5 9, účast sociálních partnerů v koordinačních výborech, pozměňovací návrh 11 a potom další pozměňovací návrhy, které jdou stejným směrem, jako jsou návrhy 61 a 69 od paní Schroeter nebo 66 a 67 pana Ludvíksona. Komise také vítá pozměňovací návrhy, které vylepšují rámec eh, dynamického železničního trhu E, stejně jako e, nezávislost správců struktur, infrastruktur. To jsou pozměňovací návrhy 46 e, a 50 až 53 a 57. 54, 58 a 70. Nicméně návrhy na pouhé vymazání nebo oslabení oddělení těch struktur jsou problematické. To se týká pozměňovacích návrhů 11, 12, 13, 49 a zejména 56 eh, od zpravodaje. Eh, to jsou pozměňovací návrhy, které se týkají zásadních prvků eh, celého návrhu. Definice vertikálně integrované struktury, oddělení účtů, finanční transparentnosti, pravidel pro správní orgány a střety zájmů, ověřovací mechanismy, a e, to všechno je naprosto zásadní pro zajištění rovného hřiště pro všechny aktéry. Podobně máme výhrady k pozměňovacím návrhům, které zavádí e, společné, infor, společné, společná schémata informací a vydávání lístků. Eh, což, je, eh, což jde proti zachování eh, svobody železničních poskytovatelů a stejně tak to ohrožuje ekonomickou rovnováhu. Nakonec zpravodaj navrhuje kompromisní pozměňovací návrhy k některým specifickým tématům, zejména pokud jde o články o testu ekonomické rovnováhy, o potřebě e, železničních dopravců respektovat kolektivní smlouvu a požadavky na podávání hlášení o vývoji pracovního trhu směrem ke komisi. E, komise e, může pohlížet příznivě v zásadě na tyto návrhy. A pokud mi dovolíte ještě pár slov k tomu nařízení, tak pokud jde o pozměňovací návrhy 1370, E, tak komise vítá toto posílení transparentnosti a proto vítá návrhy J a L e, které rozšiřují konzultace o, veřej, o návrzích dopravních plánů a o plnění zakázek veřejné služby e, organ, organizacemi pro lidi s postižením a seniory. Komise také vítá pozměňovací návrh O, který zavádí doložku o reciprocitě pro společnosti ovládané e, subjekty ze třetích zemí část pozměňovacího návrhu Q, která navrhuje zahrnout do výroční zprávy pro pověřené úřady také e, hodnocení výkonu dopravních služeb a využívání kapacity. To také v, e, v principu vítáme. E, nicméně bychom měli mít na paměti, že se musíme vyhnout nadměrné administrativní zátěži pro e, národní orgány. E, komise nepohlíží příznivě na pozměňovací návrhy M a N, což jsou povinné výměny zaměstnanců a také povinné standardy kvality sociálního a životního prostředí, to nepovažujeme za přiměřené, protože struktura železničního sektoru a charakter jeho pracovního trhu se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Takže dodržování, v rámci dodržování subsidiarity by mělo být na e, národních a regionálních orgánech aby hodnotili a e, schvalovali e, správná e, ochrana opatření pro zaměstnance. Komise nechce upírat těmto orgánům manévrovací prostor v rozhodování, zda chtějí aby různé veřejné kontrakty plnili eh, různé eh, železniční eh, společnosti, toho se týká kompromis P. Potom komise se domnívá, že druhá část návrhu Q, který žádá, aby komise sbírala stovky výročních zpráv od národních, regionálních a místních orgánů, tak to by tvořilo neuměrnou administrativní zátěž a nebylo by to vyváženo vůbec žádným pozitivním efektem. Mnohokrát děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Jsme tedy rádi, že jsme si mohli vyslechnout tento názor a můžeme také eh, sdílíme řadu názorů s generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, eh, ale zároveň eh, je důležité, aby se také vyjádřili ve vztahu k výboru pro dopravu abych, a proto dám slovo panu zpravodaji aby uzavřel diskusi. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem vystupujícím, konkrétně panu Bachovi za spolupráci a pokud jde o reakci vystoupení pana Beněna, který litoval především eh, toho, že neproběhlo setkání stínových zpravodajů, které pak bylo zrušeno tedy, eh, ale obecně musím říci, že stínoví zpravodajové byli k dispozici a vyměňovali si e-maily eh, a mohli tedy vyjádřit podporu těm či kterým návrhům, kompromisním návrhům a podobně. To znamená, že diskutovali takto virtuálně a zároveň tedy je zřejmé, že ta spolupráce probíhala a probíhala dobře. A nyní k reakci paní Schröter ke směrnici se chci připojit k jejímu názoru a k tomu, že by se mělo eh, hlasovat odděleně o pozměňovacích návrzích, konkrétně v kompromisu D a k nařízení. Tam byly tři návrhy. Konkrétně návrh, abychom ještě diskutovali a hodnotili od dopad změn, které navrhujete, ale to se ještě bude moci finalizovat v nejbližších hodinách. Já už jsem to naznačil. Proběhne tady diskuze tak, aby eh, mohla být definitivní verze kompromisu na stole. V každém případě děkuji všem. Děkuji také komisi za vystoupení a návrhy. Také děkuji za tu hloubkovou analýzu naší práce. Děkuji. Parfait. Výborně. A nyní k tomuto bodu na pořadu jednání jsme eh, skončili výměnu názorů a 18. listopadu, 18. listopadu bude výbor pro dopravu hlasovat pak 26. A dostáváme se k bodu 13, pořadu jednání, dávám slovo Kestelo, aby bychom si vyslechli zprávu o jednání s radou o fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Paní zpravodajko, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Well, the... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Rada se shodla eh, na své pozici a my jsme potom jednali v rámci trialogu. Tato jednání začala 16. října, zatím proběhly dva trialogy a jsme pod velikým časovým tlakem v časové tísni, abychom dosáhli nějaké dohody. Pokud jde o návrh rady, tak jak si poslanci ovědomují, tak tam existovala v radě blokační menšina, pokud šlo o program a distribuci pomoci. Rada eh, přednesla celou řadu nových návrhů, eh, zejména eh, Díky Evropskému parlamentu a jednáním o víceletém finanční rámci se nám podařilo vyjednat další miliardu e, euro, což je tedy navýšení rozpočtu až na 3,5 miliardy euro. E, dohoda s radou tedy e, pozměnila náš návrh v řadě ohledů. Máme tu nový program, který bude mít poměrně značnou oblast působnosti, e, bude mít linii sociálního začlenění, takže te, peníze z toho fondu budou moci být použity na opatření pro sociální začlenění, ne pouze na potravinovou a materiální e, pomoc, jak zněl původní návrh. Evropský parlament e, měl vyjednávací tým vedený paní Beres, mnou a stínovými zpravodaji a ten eh, zkoumal návrhy eh, rady a a máme určité eh, obavy z toho rozšíření oblasti působnosti, které navrhuje Rada a soustředili jsme se na problémy, o kterých jsme diskutovali na plenárním zasedání a minulé schůzi výboru. Myslíme si, že peníze z Fondu pro nejchudší osoby měli, by měly zůstat nejchudším osobám a nemělo by dojít k překryvům s dalšími programy eh, jako Evropský sociální fond. Eh, rada také přišla s návrhem eh, vyčlenění, rozpočtového vyčlenění toho, té miliardy euro. Navíc a e, také přednesla návrh na e, alokaci a distribuci e, potravinového fondu a to tedy znamená, že členské státy by měly minimálně 3,5 milionů eur na členský stát. Byla tu však řada témat, kdy se text rady odchyluje od toho, co navrhl parlament, zejména pokud jde o princip partnerství. My jsme si silně zasazovali o to, aby byly zapojeny eh, také zainteresované strany v, tom, v té implementaci a hodnocení eh, potravinového programu a také jsme strávili eh, dlouhou dobu vytvářením pozměňovacích návrhů, které vylepšují e, návrh rady, pokud jde o lokální e, řetězce dodávky, e, nevyužité potraviny a zdravý životní styl a vyvíjení synergií s evropskými politikami v těchto oblastech. Takže my jsme diskutovali s radou a řekli jsme, že eh, můžeme souhlasit s tím, že se budeme zabývat tím rozšířením eh, oblasti působnosti pod podmínkou, že ta nová linie eh, sociálního začlenění bude, pouz, bude platit pouze pro nejchudší osoby, aby nedošlo k překryvu s Evropským sociálním fondem. Chceme tam jakousi jakousi pojistku, bezpečnostní doložku. A chceme také, aby synergie s politikami Unie, pokud jde o nevyužité potraviny, zdravý životní styl a místní dodávkové řetězce, to, aby to všechno bylo zohledněno a navrhli jsme řadu pozměňovacích návrhů e, v tomto směru k tomu návrhu rady, abychom zajistili, že tyto principy, e, na kterých tak tvrdě pracujeme, byly zachovány. E, další problém, který vyvstal, Eh, s tímto návrhem rady eh, byl eh, míra sociálního růstu, což je ukazatel pro mnoho zemí, které poskytují potravinovou pomoc. Další problém se týká přechodných opatření, protože všechny nás všichni máme zájem na tom, aby program byl implementován co nejdříve a bez odkladu a tak se bojíme, že tu pokud eh, to budou určitá přechodná opatření, tak je otázka, zda program bude moci začít fungovat od 1. ledna 2014, aby členské státy a organizace, které pracují s nejchudšími osobami, eh, měly eh, příležitost, aby měli přístup k tomu financování už od 1. ledna a aby nebyli žádným způsobem penalizováni. Jak jsem říkala, paní předsedkyně, jsme v časové tísni, už proběhly dva trialogy, ale dosahujeme pokroku, máme dvě technické skupiny, které se tím zabývají a plánují se ještě dva další trialogy. Ještě bych chtěla využít této příležitosti, abych poděkovala kolegům za jejich příspěvky. Myslím, že všichni pracují velice tvrdě na tom, aby byla dosažena e, dohoda. E, všichni stínoví zpravodaji e, spolupracují na všech návrzích, které přicházejí a snažíme se zajistit dohodu na posledním trialogu 28. listopadu. To je nyní naším hlavním úkolem. Merci beaucoup. Euh, děkuji eh, stínové zpravodajce a eh, chtěl by se ještě někdo vyjádřit, mimo Šartě, ještě někdo? Prosím. Ano, Paní předsedkyně, děkuji vám za příležitost vyjádřit se eh, k tomuto tématu, které považuji za důležité. Upřímně chci poděkovat kolegyně Merkostelo za práci, kterou odvedla na tomto velmi důležitém tématu a také za to, že vede ten zmíněný trialog. Emer Costello nám vysvětlila, že určité body jsou naprosto zásadní. Eh, eh, tedy konkrétně sociálního dodávání potravin. Text je eh, formulován tak, že E, v podstatě vylučuje nejmenší účast, finanční účast těch zainteresovaných na rozdělování potravin. Tedy poskytování potravin sociálně potřebným e, musí probíhat náležitým způsobem v terénu a v terénu také vidíme rozdílnou veřejnost, která přichází, protože důležité je, aby ty potraviny byly distribuovány ve vší důstojnosti. To znamená, že pokud někdo má být příjemcem pomoci nejchudším osobám, ale zároveň chceme zachovat důstojnost těchto osob. Tyto osoby mohou být třeba mladí studenti, eh, eh, kteří třeba nepotřebují všechno, ale v každém případě nějakou pomoc potřebují. Ty aspekty jsou přesně v textu eh, konkretizovány, ale je tam také vyloučeno to, že by se nějak ohrozila eh, ta eh, ohrozo dodávání potravin těm nechudším. Ehm, zároveň ehm, chci, ještě, eh, chci toto právě zdůraznit. Děkuji mnohokrát, já se k tomu ale také vyjádřím. Ehm, paní zpravodajka vysvětlila, že jsme na tento bod narazili při diskusi s radou a s komisí a také jsme poukázali na to, že tedy text předáme radě a radě tedy předáme návrh, který bude vycházet ze tří možných scénářů. Buď tedy přivzetí návrhu, který schválil výbor pro zemědělství a výbor rozpočtový, eh, ale které pak už nebyly projednány naším výborem, Nicméně jde o návrhy, které předpokládají, že v některých situacích budou Eh, potraviny rozdávané v rámci tohoto programu eh, účtovány eh, tedy o 10% vyšší cenou, než je hodnota zboží. Důležité totiž tam je převzít existující ustanovení, základní ustanovení, které najdeme již v programu pomoci, který v současné době existuje. Eh, komise nám říká, že by bylo složité eh, účtovat odděleně podle toho, o jaký eh, podle toho, zda ty produkty byly prodány nebo rozdány v pomoci. Je to trošku složité, ale zároveň to nebrání možnosti zkoumat další cesty. Může probíhat také paralelní operační program a e, z toho se to může hradit a zároveň ten je ošetřen v rámci dané e, právní úpravy. Ale je to komplikované z hlediska účetního a e, právního, neúplně to sdílím, ale je to tak. Ale třetí scénář, který navrhuji také v souladu se spravodajkou, je, abychom umožnili podle článku 7, článku 7 textu tedy, aby bylo možné eh, požádat eh, o výjimku, aby si tedy členský stát eh, požádal o výjimku v, v této potravinové pomoci Eh, kde jsou potraviny rozdávány zdarma, aby to bylo hrazeno tedy z operačního programu a poskytováno v rámci materiální pomoci. Eh, samozřejmě o tom můžeme dále diskutovat, jak je tam právní základ a podobně. Rozhodně eh, to bude projednáno v radě, bude to také předmětem dalšího trialogu a podobně. Tedy tolik současná situace, nikdo se již nehlásí. Dám slovo paní zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že vyjednávání, jak už jsem také naznačila, eh, postupují ku předu s radou i s komisí, pokud jde o program. A mohu také říci, že je důležité, abychom zajistili, aby program a fond, který vznikne, plnil potřeby eh, těch nejpotřebnějších nejchudších, eh, kteří jsou koncovými příjemci této pomoci. Jde tedy o lidi, kteří jsou eh, vyloučení ze společnosti, lidi, kteří trpí extrémní chudobou. Ale jak tady zaznělo ve vystoupeních, neznamená to, že by měla být ohrožena jejich důstojnost eh, pokud musí využít takovéto pomoci. To je důležité, aby důstojnost těchto lidí byla zachována. My se tedy snažíme Eh, nabídnout řadu alternativních návrhů, která by eh, jak vedla k úspěšnému výsledku, jak řekla předsedkyně, tak jsou tady určité překážky na naší cestě, ale rozumím tomu tak, že tyto překážky bude možné překonat a naším úkolem je právě ty překážky překonávat a řešit úkoly, které před sebou máme. Zároveň chci však ještě jednou zdůraznit, že e, se hraje o čas. E, tento program Ehm, potravinové pomoci musí být schvál co nejdřív, konkrétně do konce listopadu, protože v prosinci není možné, aby probíhaly trialogy. Ehm, proto ehm, jsme již poněkud znepokojeni, stejně jako organizace, které se věnují této pomoci, těm nejchudším, těm, kteří jsou skutečně závislí na tomto typu pomoci, se snaží, aby program byl schválen úplně co nejdříve, v nejkratším možném horizontu. Děkuji všem kolegům za účast, za podporu, za spolupráci práci a jsem přesvědčena, že se spoluprací nás všech bude možné tedy dosáhnout vytčeného cíle a rozjet ten program do konce listopadu. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji. Uh, paní Beres musela odejít z místnosti, protože uh, měla telefonát. Já budu eh, hovořit portugalsky. Eh, nyní tu máme eh, bod z pořadu jednání číslo 14. Ale protože předsedkyně výboru je nyní mimo místnost, tak navrhuji, abychom se přesunuli k bodu 15, což je přístup k trhu pro přístavní služby a finanční transparentnost přístavů. Pan eh, zpravodaj eh, pro eh, tuto zprávu je Filip Debakr z skupiny ALDE. Nicméně zdá se, že tu není přítomen, takže takže tuto zprávu bude prezentovat, nebo tento návrh, návrh stanoviska bude prezentovat pan Filbinion. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji. Eh, zase opakuji, pan Debakr tady není a já eh, budu prezentovat jeho návrh stanoviska k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Vedoucím výborem je TRAN a ta část, která se týká našeho výboru, je poměrně jasná. Eh, evropské přístavy přímo nebo nepřímo zaměstnávají přes 3 miliony eh, lidí a eh, růst v této oblasti je přímo svázán s vytvářením pracovních míst v okolních oblastech. Takže mi Filip vítá návrh komise a rady. Eh, je tu zapotřebí silnější legislativy, protože ta měkká opatření příliš nefungují, vytvářejí nejistotu. Jde tu o to nalézt rovnováhu mezi sociální ochranou, ekonomickou eh, udržitelností poskytovatelů služeb a konkurenceschopností přístavů. Eh, Filip eh, podporuje přístup komise a proto se je jeho stanovisko poměrně omezené. Spravodaj vítá návrh komise na zavedení volného trhu služeb v oblasti přístavů. Otevření trhu by mohlo zvýšit efektivitu a zlepšit zlepšit eh, poskytování služeb a také právní jistotu pro eh, pracov, pracovníky v přístavech a jejich pracovní podmínky. Filip si uvědomuje eh, nebezpečí, kterým čelí pracovníci v oblasti přístavu a domnívá se, že je důležité zajistit jejich bezpečnost a podporuje návrh komise, aby se toto nařízení nevztahovalo na e, pracovní právo členských států, které zůstane zachováno. Pokud jde o práci v přístavech, Filip navrhuje sociál, sociální dialog, aby sociální partneři měli možnost dosáhnout e, dohody. A potom navrhuje, pokud do e, roku 2016 nedospějeme k dohodě, tak zavést nějakou legislativu. Ale nicméně se těší na to, že zůstane v kontaktu se stínovými zpravodaji a že dosáhneme vyváženého a všeobecného stanoviska. Muito bem, dou agora a palavra ao senhor Bach. Nyní dávám slovo panu Bachovi. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že nemáme žádné problémy se zaměřením tohoto návrhu komise. Komise pokud jde o její názor, mohu z větší části sdílit mínění, které tady přenesla kolegyně a také jménem pana kolegy Filipa Debaka. Si myslím, že hospodářské výzvy a e, bezpečnost pro zaměstnance a pracovní podmínky, to je opravdu rozsáhlá oblast, velice důležitá oblast pro evropskou ekonomiku a komise se vlastně poučila ze dvou neúspěšných pokusů, to znamená, že komise se teď zabývala sociálními a pracovně právními předpisy, které v návrhu nejsou obsaženy a tento sektoriální sociální dialog bude dále projednáván a to mohu absolutně přivítat. Já si myslím, že z těchto sociálních dialogů může vzniknout eh, určité pravidlo pro spolupráci se sociálními partnery a to tedy opravdu vítám. Já si myslím, že otázka, kterou si teď eh, musíme klást, není příliš aktuální, ale nejpozději eh, po roce 2016, pokud se sociální partneři neschodnou, tak se budeme muset této otázky znovu chopit, ale tak daleko zatím ještě nejsme. A já jsem přesvědčen o tom, že tento sociální dialog bude úspěšný. Pokud jde o bod důvodnění 10, tak si myslím, že na to musíme ještě trošku popracovat a já se osobně o to postarám a budu se tím článkem 10 intenzivněji zabývat. Momentálně by to bylo všechno z mé strany a vítám další postup a další spolupráci. Děkuji. Muito obrigada. Eh, děkuji mnohokrát. Jako další paní Šreter, prosím, místo předsedkyně výboru. Mnohokrát děkuji. Kolega Bach se už zmínil, eh, že dvě kola eh, do na která si všichni velice dobře pamatujeme, už proběhla, nebyla příliš úspěšná. Přesto si myslím, že otázka sociálního dialogu musí být zahrnuta do toho jednání, co zatím ještě přesně nevíme. Zda se nám to podaří. Tedy stát bude otázka sociálního dialogu odmítnuta, protože bude potřebovat velkou kvotu při souhlasu a hlasování a Nevíme, zda to bude tedy v nařízení o dopravě dostatečné. Já si myslím, že bychom to měli do toho nařízení zapsat a podle mého názoru do toho zcela jasně eh, patří ochrana práce a ochrana zdraví. To je záležitost bezpečnosti, která má rozsáhlou dimenzi a měli bychom to mít přímo v těchto aktech, eh, jestliže tedy sociální dialog bude mít takový výsledek, jak se tedy s těmi věci zachází, tak mám velké obavy, že tomu bude i v tomto případě stejně. Ale to, tento spis nemůžeme srovnávat s tím předchozím spisem, který předložila komise k této otázce, který parlament odmítl. Já si myslím, že se musíme tím podrobněji zabývat. Víme, že potřebujeme jinou eh, hlasovací kvotu eh, v parlamentu a zatím ještě není jasné, jak to bude spolu souviset. Proto bychom měli ty klíčové věci zajistit smluvně právním způsobem v také v tomto spisu. Děkuji. Uh, muito obrigada, Sr. Schroeter. Uh... Eh, Mnohokrát děkuji, paní Schroeter. A nyní pan Lotero Kites, zástupce komise, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové. Chci poblahopřát výboru pro zaměstnanost k vynikající práci ve návrhu stanoviska. Děkuji také paní eh, Děkuji také panu zpravodaj. Myslím si, že hlavní aspekty nařízení v tomto smyslu byly správně pochopeny. Jde o nařízení, které posiluje postavení přístavů v evropské dopravě a Jde tedy o návrh, který posiluje možnost hospodářské obnovy. Jde tedy také o návrh, který přispívá k vytváření pracovních míst. V našem hodnocení dopadů jsme poukázali na to, že 1 milion tun nákladů navíc představuje 300 pracovních míst v přístavních službách. To není hodnocení komise, toto je výsledek studie OECD na základě zprávy z roku 2012, kde je toto jasně uvedeno a to je zpráva, která se věnuje přístavům a přístavním službám. Celková propustnost evropských přístavů je méně než 4 miliardy tun, ale očekáváme velký růst v budoucnu. Z tohoto důvodu jsme chtěli přístavům nabídnout takový právní rámec, který nabídne jistotu investic, a rovné podmínky což tedy patří k hlavním předpokladům pro růst v těchto oblastech. Zmíněný návrh vytváří soubor nástrojů, Nejde to, není to nějaký univerzální návrh stejný pro všechny, proto děkuji těm poslancům, kteří si to uvědomili ve svých vystoupeních. Tento návrh skutečně dává přístavním úřadům v členských státech soubor opatření, pomocí nichž budou moci chránit zájmy komunit, eh, které se v přístavech vyskytují a zvláště, a tady to chci zdůraznit, tento návrh umožňuje členským státům vytvořit vysoké standardy pro kvalifikaci zaměstnanců, ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, tak jak to tady bylo zmíněno. Velmi pozorně jsme vys Členili z našeho návrhu pracovně právní problematiku s jednou výjimkou, kde jsme chtěli zajistit, aby sociální práva zaměstnanců v oboru, který prochází transformací, byly garantovány. A vidím, že toto uznává také zpravodaj v modifikacích, které se objevily v úvodních ustanoveních a také ve změnách do článku, tak jak to najdeme v pozměňovacích návrzích, tam se také e, objevuje záruka dodržení sociálních práv. Po dlouhých jednáních sektoru jsme vytvořili výbor pro sociální dialog, který se věnuje dvěma hlavním tématům. Za prvé bezpečnosti a ochrany zdraví, což má velký význam, a dále kvalifikacím a školení. Tento výbor již začal pracovat, proběhlo již první jednání, další jednání se bude konat na konci roku, pak je jich tam několik naplánováno na rok 2014 a e, těšíme se na e, další diskuse sociálních partnerů. Na závěr svého vystoupení bych chtěl poděkovat zpravodaji a také poslancům, kteří se vyjadřovali. Vnímám jejich postoj jako pozitivní my vítáme většinu návrhů, které se ve zprávě objevují. Samozřejmě těšíme se také na další pozměňovací návrhy. Budeme sledovat další práci ve výboru, která jistě bude velmi cená pro další jednání v příslušné výboru, což je výbor pro dopravu. Děkuji vám za pozornost. Muito obrigada. Eh. Mnohokrát děkuji. Pan Benin, prosím. O relator para ser uh, o senhor de Bakker. A na závěr tady přednese svůj názor, protože zastupuje zpravodaj. Děkuji také za vyjádření stínových zpravodajů, za vyjádření komise. Vidíme, že tedy pracujeme směrem k konstruktivnímu závěru. Já sám připravíme drobné pozměňovací návrhy, jenom pár jich bude, jsou tam dvě drobné otázky kde stanovisko a také návrh komise eh, považuji za těžkou směřitelný se situací v přístavech ve Spojeném království, které jsou zcela soukromé. Tam je přístavní sektor v soukromých rukách. Mm, to znamená, že přístavy vzájemně spolu soutěží u nás. A to jsou, jsou tam tedy některé drobné oblasti, nikoli v oblast pracovně právních vztahů, spíše problematika oceňování a podobně, si vyžádají drobné pozměňovací návrhy, prostě protože u nás je model trošku jiný, ale jde o velmi specifické oblasti, které budeme komentovat. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji, pane Benjane. Můžu tedy eh, oznámit, že eh, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 19. listopadu eh, v poledne. Pozměňovací návrhy budou projednány na schůzi výboru 5. prosince a kompromisní pozměňovací návrhy potom 17. prosince a hlasování ve výboru proběhne také 17. prosince. Teď se posuňme k dalšímu bodu. Paní předsedkyně dorazila, tak se může rovnou přihlásit o slovo. Merci, chère vice-présidente, de cette... Euh, Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za to, že jste za mě zaskočila a e, budeme postupovat dál. Budeme se věnovat e, bodu 14 na pořadu jednání a to konkrétně změně směrnice Rady 2010-18 Evropské unie z důvodu změny postavení majot. Toto je text, za něž mi byla svěřena odpovědnost. Jde o neodkladnou otázku a také v podstatě otázku právní. Ukazuje se, že se mění postavení území Majot Eh, konkrétně eh, změna vstoupí v platnost 1. ledna 2014 a eh, s touto změnou se Majot stane vzdáleným regionem EU poté, co jeho statut byl pouze statut zahraničního území. Konkrétně tedy se bude k tomuto území přistupovat jinak, bude tam aplikována eh, baterie eh, právních předpisů Evropské unie, eh, což bude znamenat, že sociální partneři na budou muset tedy dodržovat také tato nová ustanovení, včetně rodičovské dovolené a podobně. Tento text tedy eh, bude vstupovat v platnost na eh, základě samotných právních ustanovení, tedy 155 eh, smlouvy, který předpokládá, že vznikne dohoda mezi sociálními partnery a to na základě konzultací, které ani nezahrnovaly Evropský parlament. Nicméně v jiných oblastech tento, těchto změny statutu území Majot probíhalo spolurozhodování, to bylo trošku dlouhé, proto ze bylo možné aplikovat článek 349 smlouvy o fungování EU, která předpokládá eh, eh, nový přístup ke vzdáleným regionům. Evropský parlament, který eh, byl požádán, aby se tomu věnoval neodkladně. Právní služba eh, při příležitosti prvního jednání o změně statutu území Majot eh, poukázala na to, že to spadá pod pravomoci výboru Envy tím, že právní základ, který byl zvolen, nebyl zvolen správně a nebyl tedy e, přijatelný. Paradoxem je, že výbor pro zaměstnanost, zatímco rada změnila, změnila názor na právní základ, e, náš výbor je konzultován a my e, pouze můžeme říci, že jsme konzultováni nebyli, protože jsme ne, se nepodíleli na stanovení původního právního základu, jímž byl článek 155 SFEU. A my jsme pouze mohli respektovat e, data, která nám byla sdělena, konkrétně termín 1.1.2014. Eh, v tomto smyslu tedy připravuji, eh, vám mohu představit eh, upravený text, který již vychází z komisí navrženého právního základu a s tím, že jsme si vědomi skutečnosti, že statut území Majot se mění a zcela jistě se zmíněné území setká se strukturálními problémy, jakožto jeden z těch nejvzdálenějších regionů. A e, proto tedy e, se to projeví ve všech právních předpisech. E, tedy změna uze- postavení území Majot. Já jsem již na minulém plenárním zasedání žádala o diskusi místo předsedkyně eh, Elizabeth Schroeder eh, toto nechtěla projednat jakožto akutní záležitost, neodkladnou záležitost. Eh, proto ještě jednou tento požadavek vznesu. Nicméně opět ten požadavek byl zamítnut během říjnového zasedání a to téma se nám ale stále vrací a proto doufáme, že se podaří to přijmout v prosinci, celý balíček tedy, eh, aby se mohli všichni spolehat na Evropský parlament. Eh, možná tomu tak není. Chtěl by se někdo vyjádřit k této problematice? Ne? Eh, proto vám děkuji za důvěru. Děkuji Elizabeth Schroeter za to, že nás Eh, že bude moci vystoupit ještě jednou při příští plenárce, tak jak vystupovala na minulém plenárním zasedání, aby se zasadila o to, aby tato problematika se dostala na pořad jednání. Eh, pokud tedy nejsou, pozmě, eh, nejsou námitky bude 19. listopadu termín pro pozměvací návrhy v angličtině s elektronickým podpisem a hlasovat se o této zprávě bude 26.11., eh, abychom také splnili eh, své povinnosti ve vztahu eh, k plenárnímu zasedání. Tímto končíme bod 14 na pořadu jednání. Dostáváme se k bodu 16. Dám slovo Adamu Kozovi, který nám představí 20 pozměňovacích návrhů k sedmé a osmé zprávě Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti EU a strategická zpráva z rok 2013 v období 2007 až 2013. Prosím, pan zpravodaj má slovo. Szót asszony. Örülök, hogy beszámolhatok erről a véleménytervezetről előjáróban szeretném megköszönni. Děkuji mnohokrát. Nejprve chci poděkovat za spolupráci kolegovi Urimu a děkuji také za to, že mohl vystoupit. Pokud jde o pozměňovací návrhy, ty jsem si prostudoval a vnímám je obecně velmi pozitivně všechny pozměňovací návrhy jsou nastaveny stejným směrem eh, a mohu říci, že od této chvíle budeme moci nalézt nezbytný kompromis a budeme moci uzavřít všechny práce relativně brzy. Jenom si dovolím několik poznámek. Máme několik pozměňovacích návrhů, které jsou podobné a které se věnují stejné skupině osob, nicméně které je označují různými výrazy. Ehm, a proto bych rád o této problematice pohovořil se stínovými zpravodaji, aby se terminologie sjednotila. A nyní pozměňovací návrh 1, paní Harkin. Zde bych se rád zeptal paní Harkin, zda by nám nemohla vysvětlit um, rozdíl mezi zeměmi, které spadají do programu a zeměmi, které do programu eh, nejsou zařazeny, jak je tam rozdíl. Jinak tomu rozumím tak, eh, že obecně ostatní pozměňovací návrhy jsou víceméně přijatelné. Tedy konkrétně, jak přistupovat k rozdílu mezi těmi zeměmi, které do programu spadají a těmi, které nespadají. A ještě další aspekt, konkrétně návrh paní Papadopoulos, který se věnuje různým zemím a domnívám se, že by bylo šťastnější zvolit termín region, nikoli země, region nebo zóna, oblast jihu, oblast severu, Eh, protože tím se řeší stejný problém ve vztahu k fondům soudržnosti. Děkuji vám, děkuji, říká předsedkyně, kdo by se chtěl vyjádřit, pan Serges, pak paní Haky. Muchas gracias, señora presidenta, en nombre de la señora Papadopoulou. Děkuji, paní předsedkyně. Zastupuji tady kolegu, který dnes není přítomen a chtěl bych poděkovat panu Kosovi za jeho práci a také za to, že v těch je tak otevřen vůči pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Nevidím vůbec žádný problém v tom, abychom se mohli dohodnout. Pokud jde o otázku, která teď byla položena, tak já si myslím, že mohu své kolegyně odpovědět. Byla to otázka, která se týkala zemí, regionů nebo těch eh, zón. Víte, že se prakticky jedná o země, které podléhají zvláštním podmínkám, pokud jde o tyto programy. Tady máme například velký problém, že mohou být uvaleny sankce a že už se nedostanou potom prostředky ze strukturálních fondů. To jsou tedy problémy, které se týkají všech zemí, nebo skoro všech zemí. A proto tedy tento dokument je důležitý jak pro regiony, tak pro určité země, které Eh, také podléhají určitým restrikcím, pokud jde o politiku soudržnosti. To jsou tedy odpovědi, které mohu dát kolegyni. A ještě chci říci eh, k těm pozměňovacím návrhům eh, k jiných kolegů se v podstatě nemohu vyjádřit. Jsou to 18, 20, 24. Je zcela jasné, že jsou mimo naši kompetenci, mimo náš výbor EMPL. Možná, že bych o tom mohli diskutovat, o zelené energii a podobně, ale jak už bylo řečeno, to nespadá do naší kompetenci. 18, 20 a 24 to jsou pozměňovací návrhy, s nimiž máme problém. A chtěl bych ještě jednou poukázat na to, že to nespadá do naší kompetence. promiňte, můj strážný anděl mi tady říká, že se jedná o čtyři návrhy, které budou platit pro příští zprávu. Takže se omlouvám, všichni jsme lidé chybující. Takže teď má slovo kolegyně. Děkuji mnohokrát, děkuji panu Košovi, vy jste eh, se zeptal konkrétně k, otá, k pozměňovacímu návrhu 1. Myslím si, že pan Serkas už částečně odpověděl. A já myslím, že když se podíváme na tu zprávu e, komise, na tu strategickou zprávu, tak ta říká velice jasně, že e, šok z krize nepocitují všechny členské státy stejně. E, jsou tu problémy jako například že členské státy mají problémy se spolufinancováním, s fiskální konsolidací a potřebují vládní investice. A Možná to tady není vhodné, o tom e, můžeme diskutovat, já jsem k tomu otevřená, ale myslím si, že e, je to problém, o kterém bychom diskutovat měli a jak říkal pan Serkas, e, tak máme tu možnost zavést určité sankce, ale to je na jinou debatu. Dále bych chtěla poznamenat jenom něco k, k mému pozměňovacímu návrhu 16 vaše, vaše stanovisko hovoří o, e, o znevýhodněných e, e, rodinných příslušnících z postižení a jejich ošetřovatelů. Já jsem to trochu upravila pouze na ošetřovatele, což je všeobecnější termín a to je asi tak všechno. Ještě jednou děkuji panu Košovi. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui sont Elisabeth Chtěl by se ještě někdo vyjádřit, paní Elisabeth Schroeder? Já sehr kurz. Um... Ano, budu velmi stručná. Já s napětím čekám na diskuzi, protože samozřejmě politika soudržnosti eh, v současné době je napadána. Víme to, že to se jedná, že je to tedy způsobeno makroekonomickou situací a to je pro nás velice důležité. Je to zřetelně vyjádřeno také v této zprávě, že makroekonomická podmíněnost a soudržnost se vzájemně vylučují. Jestliže chceme tedy, aby se ty peníze použili opravdu ve prospěch regionu, tak tady Samozřejmě se eh, vydáváme v určité nebezpečí, že budou uvaleny sankce a tato zpráva ukazuje na jedné straně, kde je úspěch a na druhé straně, kde je příliš málo rozvojové pomoci ze strany Evropské unie a musíme to zlepšit a na listopadovém plénu budeme schvalovat ten velký balíček a já si myslím, že v tomto kontextu musíme také posuzovat tuto zprávu, i když je to zpráva, která je za e, určité hodnoce. Komise, pan Kubichov? Um. Thanks for having the opportunity to... Děkuji za příležitost promluvit o tomto tématu. Já si myslím, že ty dokumenty dohromady, zpráva o pokroku a strategická zpráva se vzájemně doplňují, protože ve zprávě o pokroku analyzujeme situaci a ve strategické zprávě e, navrhujeme a schrnujeme e, příspěvky, e, které politika soudržnosti přináší k řešení problémů, které vyvstaly vlivem krize. Je zcela jasné, že se právě vzmáháme z recese, Dopad krize, jak už to bylo zmíněno, nebyl všude stejný a ještě nekončí. A e, zanalizovali jsme, že e, se snížila konvergence v oblasti nezaměstnanosti. E, ano, byly postiženy vládní finance, a stejně tak i možnosti a schopnosti e, místních úřadů na spolufinancování a poskytování e, rozumných e, veřejné investice v rozumné míře. Máme tu tedy možnost vyřešit určité problémy, které jsou v tomto dokumentu obsaženy, a to zejména problém kvality eh, veřejných služeb, eh, zejména v městských oblastech. Evropský sociální fond je velice užitečným nástrojem v tomto kontextu a eh, jak už víme, eh, je to je eh, jedním z hnacích motorů pokroku je lidský kapitál, takže je zapotřebí aktivních liberálních politik. Pokud jde o makroekonomickou podmíněnost, což je problém, který zazněl v posledním příspěvku, tak komise se domnívá, že eh, politika soudržnosti funguje eh, nejlépe právě s těmito kondicionality. My bereme v úvahu názor Evropského parlamentu a určitě zachováme eh, makroekonomickou podmíněnost v našem návrhu. Jsme připraveni zodpovědět všechny vaše otázky ohledně tohoto přístupu a zahradili jsme také dimenzi proporcionality v tomto ohledu. Děkuji. Mm, Pan Sarkas? Eh, už hovořil? Ještě jednou pan Sarkas? Ano, chtěl bych reagovat na to, co řekla komise. Já to tedy považuji za něco, co vzbuzuje velké obavy. Měli bychom být velice aktivní v politice soudržnosti, aby tato soudržnost podléhala v podstatě té makroekonomické situaci a ne, aby tomu bylo obráceně. Proporcionalita to znamená, že by neměly být dány k dispozici všechny prostředky a jenom polovina, to je něco, co je vlastně neakceptovatelné. Já mohu znovu říci, že to vzbuzuje velké obavy. Köszönöm a szót. Köszönöm a take 30 seconds. Yeah. I just want to totally support it. Eh, omlouvám se, eh, budu hovořit pouze 30 vteřin. Tehát köszönöm a szót, én is ugyanezt szeretném. Eh, Pan Koza, děkuji. Bože. Já naprosto souhlasím s paní Šreter a s názorem kolegy Serka se Ehm, ani není náhodou, že právě tento názor se odráží ve většině pozměňovacích návrhů. Děkuji také paní Harken za vysvětlení k návrhu 1, který eh, nepředstavuje problém hmm, k návrhu 16 bych asi nerad opakoval to, co jsem už řekl, ale obecně vnímáme celou problematiku stejně Eh, nicméně přístup je trošku jiný a jsem přesvědčen, že se nám podaří nalézt kompromis v další práci a také se velice těším na další spolupráci s kolegy a jsem přesvědčen, že se nám podaří nalézt dobré řešení. A Výborně, budeme se věnovat návrhu 25. listopadu, 26. se bude hlasovat výbor, a výbor regi se také vyjádří 22. 23. ledna příštího roku. A nyní jsme skončili tento bod na pořadu jednání. Dostáváme se k bodu 17. Eh, zpráva Davida Kazy který je zastupován právě panem Košlou a týká se to konkrétně 25 návrhů eh, z právě z vlastního podnětu. Týká se to rámci politiky v ob- klimatu a energetiky pro rok 2030. A to je v pravomoci výboru Envy a ITRE, z níž se každý z výborů věnuje podle článku 51 svým kompetencím. Prosím, máte slovo. Köszönöm szépen a szót. Kassa úr helyett. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nyní zastupuji pana Kazu a pokusím se vám sdělit toto. Nejprve děkuji kolegům za spolupráci a také děkuji za pozměňovací návrhy. Pan Kaza se domnívá, že většina pozměňovacích návrhů je přijatelná, vychází z podobného úhlu pohledu jako jeho vlastní, proto se pravděpodobně podaří nalézt dobrý kompromis. On připravil pět kompromisů, a bude je eh, sdělí je stínovým zpravodajům nej, buď dnes večer nebo nejpozději zítra ráno. Pozměňovací návrh 1, 2, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, to jsou tedy pozměňovací návrhy, které jsou ošetřeny právě tím kompromisem. A myslím si, že ten poměr je tam velmi dobrý. Pokud se týká pozměňovacích návrhů 3, 4 a 6, pan Kaza může tyto návrhy přijmout. A k návrhům 5 16, 17 a 18, tak kolega souhlasí víceméně s návrhy, nicméně e, některé aspekty těchto návrhů zakomponuje do svého kompromisního textu, také se těší na spolupráci s kolegy i v budoucnu a může je ujistit, že e, se jistě podaří připravit vyvážený text. Děkuji vám. Chtěl by se někdo vyjádřit? Prosím, pan Sarkas con brevedad, eh, pues agradecer el... Ano, budu stručný. Děkuji za zprávu pana Kosy. Ty kompromisní návrhy uvidíme dneska odpoledne. Já jsem zaměnil zprávu pana Kosy za zprávu pana Kasy, tak teď se zabýváme těmi pozměňovacími návrhy 18, 20 a 24, které, jak jsem řekl, jsou pro naši frakci problematické eh, z důvodu eh, kompetencí. Děkuji, pane Koso, děkuji také nepřítomnému panu Kasovi za tyto změny a za kompromisní návrhy. Výborně, výborně, tak se nám všechno vyjasnilo, i ta jména, Kasa a Koša ehm, a všechno tedy spěje k dobrému cíli. Dám slovo komisi? Ano? Nebo ne? Nebo nikdy? Ještě někdy? Výborně, máte slovo. Prosíme o mikrofon. <laughs> Sorry. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Jak víte, komise se bude snažit začátkem roku 2014 představit konkrétnější návrhy k rámci klimatické a energetické politiky do roku 2030. Tento rámec bude velice důležitý a jedním z důvodů této důležitosti je, že bude nadále podporovat zelené technologie, včetně eh, obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity, což by mělo vést k ekonomickému eh, růstu a vytváření pracovních míst v Evropě. V současnosti vypracováváme eh, posouzení dopadu, kde ta, ten aspekt zaměstnanosti eh, je plně zohledněn a já vítám, že tu eh, citujete to číslo pěti milionů ze zprávy eh, komise, ale my právě přehodnocujeme dopad na zaměstnanost v dlouhodobém horizontu v oblasti klimatické a energetické politiky Evropské unie. A jaký bude výsledek, toho probíhajícího posouzení dopadu. E, bude patrně, patrně dojde k, růst, k posunu a e, útlumu e, tohoto sektoru, což bude mít určitý dopad na zaměstnanost v různých sektorech a právě proto musíme plně zohlednit aspekt zaměstnanosti a kvalifikace. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pan zpravodaj. Pan Kožel? Za pana zpravodaje? Annyit tudok mondani, hogy az összes üzenetet Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohu vás ujistit, že eh, vše eh, vyřídím panu Kazovi a jsem velmi rád, že vidím, že eh, tedy máme již připraveny všechny pozměňovací návrhy a podobně. Výborně můžeme uzavřít tento bod na pořu jednání. Budeme se to, eh, tomu věnovat, eh, tedy kompromisu 17 ještě budeme věnovat. A také připravíme stanovisko pro výboru ITRA Envy, který se tomu bude věnovat 9. ledna a pak na plenárním zasedání v únoru. Tím se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání, konkrétně cesta delegace výboru pro zaměstnanost a sociální věci eh, do Chorvatska ve dnes 19. 20. září. Eh, delegaci vedl pan Čaba Ory a také Edith Bauer. Eh, Edith Bauer má slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden megpróbálom összefogni. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím hovořit velmi stručně o tomto textu ehm, já jsem sama e, nebyla nejdůležitější členkou té delegace. Nejdůležitějším byl pan Ory, e, kterého doprovázel pan Filip Bulon a e, také pan Tomášič za EKR. Byla to tedy malá delegace, která se vypravila do Chorvatska, konkrétně do Zagrebu. Já mám dvě důležité poznámky na úvod. Jednak Ehm, nezaměstnanost eh, mezi mladými tam představuje 50%, což je třetí výsledek, nejhorší výsledek v Evropě. A pokud se zaměříme na mladé lidi v eh, Chorvatsku, tak 80% mladých tam nemá práci, má jenom různé dočasné brigády, ehm, drob, to znamená, že Chorvatsko skutečně se již nemůže dočkat té iniciativy pro mládež, eh, Konkrétně právě ten program pro zaměstnanost mládeže bude velice důležitý. To bylo naše první zjištění. A druhé zjištění se týká eh, toho, že se často pracuje na, na černo. Eh, a v této souvislosti eh, bylo přijato ustanovení související se sezónními pracovníky, konkrétně pracovníky v zemědělství, aby byla sezónní práce legalizována. Nicméně i po těchto změnách stále zhruba 30 pracovníků pracuje na černo. Hovořili jsme s představiteli občanské společnosti, kteří nám řekli, že v některých sektorech je to ještě důležitější, v některých sektorech dokonce práce na černo představuje až 60 což se týká především sektoru služeb. Chorvatsko konkrétně pracuje na reformě mm, pracovně právní legislativy a bude se snažit zcela jistě eh, bojovat proti této práci na černo. A poslední poznámka. Naše návštěva byla trošku zvláštní, protože Chorvatsko bojuje nebo v této chvíli také má rozpor s Evropskou komisí v souvislosti s dalšími otázkami a Chorvatsko konkrétně nebylo spokojeno, tedy nebylo příliš nadšeno z naší návštěvy, ale konkrétně se eh, spor s komisí týká zadržení představitele výzvědných služeb který se dopustil trestných činů a zhruba dva dny poté, co se Chorvatsko stalo členem EU, e, zmíněná osoba e, také e, učinila rozhodnutí z hlediska evropského zatykače a Chorvatsko tedy nesouhlasilo s tímto. Byla z toho velká mediální kauza a v kontextu tedy i naší návštěvy vlastně nebylo e, nám to klima příliš e, nakloněno. Existuje také evropský projekt o e, vzdělávání v oblasti informatiky pro mládež, Eh, to se týká malé skupiny zhruba 40 lidí a tento projekt, s ním jsme se seznámili, byl zajímavý a dočkal se úspěchu pro mladé. Eh, v této souvislosti jsem teda chtěla říci alespoň něco pozitivního, tedy i v Chorvatsku probíhají velice zajímavé a užitečné projekty. Eh, chtěl by se někdo vyjádřit? Eh, pokud tomu tak není, děkuji paní Bauer za vystoupení ehm, a informaci o misi v Chorvatsku. Eh, tím pádem se nám podařilo vyčerpat náš pořad jednání, protože už nikdo jiný nic nemá. Další Eh, schůze, mimořádná schůze bude ve Štrasburku 18. listopadu. Ehm, jak asi víte, bude se jednat o hlasování. 18. Eh, listopadu se sejdeme tedy 19 hodin a pak další schůze bude 25. listopadu, kde bude společné zasedání ve čtvrtek dopoledne spolu s výborem Econ A to společné zasedání se bude eh, věnovat vystoupení komisaře Oliho Réna a Lasla Andora eh, věnovaného mechanismu upozorňování, který komise zveřejnila právě včera. To, a pak 25. a, 25. a 26. listopadu, tedy jednání bude pokračovat, 26. jenom dopoledne a já jsem post postupovala docela rychle, protože máme ještě bod různé a máme tady jednu otázku. Vážení kolegové, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi udělila slovo. Chtěla bych do protokolu poznamenat, že velice lituji, že tento výbor nebo toto zasedání výboru se koná během týdne, kdy zasedají skupiny. Vím, kdy, že jsou proto různé důvody, avšak tyto týdny by měly být rezervovány pro práci skupin. To bych chtěla výslovně poznamenat. Děkuji. Eh, Vážení kolegové, chápu vaše obavy, váš nesouhlas, ale pokud si e, prohlédnete Bibli organizace naší práce, která obsahuje nádhernou tabulku. Podívejte se, takový kalendář pro poslance je tady jasně barevně naznačeno, že tento den je sdílený, tedy eh, to obvykle nepůsobí problémy eh, protože často skupiny tomu ani, eh, to ani nevyužijí, že by se vydali mimo sídla parlamentu, mimo, mimo EU, ale rozumím vaší poznámce, sdílím ji také, lituji toho, že řada kolegů se nemohla zúčastnit našeho jednání, proto děkuji o to více těm, kteří přišli a kteří zůstali až do konce. A Můžeme tedy, až budeme eh, eh, hlasovat o programu na příští rok, musíme zajistit, aby se podobné eh, lapsy nestaly. V každém případě podle kalendáře tento den má být věnován nejen skupinám, nýbrž i výborům. Je to v pořádku, že náš výbor zasedá, ale zcela jistě budeme moci také se službami parlamentu a se politickými frakcemi diskutovat o tom, jak to uspořádat lépe, eh, ale tady už bych se odkláněl o svých kompetencí. Děkuji vám za účast a budu se na vás těšit eh, 18. listopadu ve Štrasburku v 19 hodin. Děkuji.